Všechny tyto činnosti jsou úzce spjaty s činnostmi našeho výboru. E, na pořadu jednání jsme původně měli také projednávání posledního zasedání Kozaku za belgického předsednictví. Koordinátoři ale považují tuto rozpravu za pro dnešek nedůležitou a proto bychom ji měli přesunout na jiný termín, protože je důležitá. Měl by tam být kromě mě ještě spolupředseda, ale ještě i jiný spolupředseda, pan Martínez jako místo předseda parlamentu. Tím tedy tento bod škrtáme z pořadu jednání a přesouváme ho na další zasedání. Návrh pořadu jednání jste obdrželi poštou a já si myslím, že těmi změnami, které jsem vám představil, můžu vycházet z toho, že je přijat sdělení předsedy. Rád bych vám připomněl, že existuje dopis koordinátorů a v tom stojí, že předseda výboru Šostel sdělil předsedovi parlamentu, že existují námitky proti rámcové dohodě mezi parlamentem a radou, a tedy ze strany rady předseda Šastel prohlásil, že v každém případě musí být přísně zachována rovnováha mezi institucemi. A pokud tato rovnováha bude prolomena, nebude rada váhat a obrátí se na Evropský soudní dvůr. To je tedy sdělení, které by mělo mít preventivní účinky, nemá žádné konkrétní účinky už teď. Koordinátoři jsou toho názoru, že bychom to měli nechat tak, jak to nyní je. Budeme se zaměřovat na to, co se stane a v odpovídajícím bodě zasáhneme. Rád bych vám také připomněl, že 21. října se uskutečnila delegace tohoto parlamentu za mého pod, pod mém vedení byl ta, byla tam paní Gomaj, pan Legrip a paní Tain. Byla to africká delegace, Tady dorazila k nám jeho africká delegace a vyjádřila přání setkat se s naším výborem. V ten den jsme nezasedali a proto bych rád poděkoval kolegům, kteří byli ochotní se tohoto setkání zúčastnit. A ta delegace z Jižní Afriky byla celkem početná. Dostavilo se 15 nebo 16 poslanců. Tito poslanci patří do výboru pro ústavní záležitosti Jihoafrické republiky. Požadovali informace o tom, jak provádíme dohled na exekutivou, jak zajišťujeme soulad s jednacím řádem a jak zjišťujeme prohřešky proti smlouvám v Jižní Africe je ústava z roku 96 a je každý rok měněna. A zabývá se tím ústav, výbor pro změnu ústavy. Proto se delegace chtěla zaměřit na tom, jak by případná změna ústavy byla přijata z naší strany. Poskytli jsme si s delegací vzájemně informace a věnovali jsme se také juristickým otázkám jako ústavním tématům. Vysvětlili jsme také legislativní postupy. Zkrátka byla to velmi zajímavá výměna názorů, která proběhla na přání jeho africké delegace. Koordinátoři právě poukázali na to, tedy na způsob, jak bychom v budoucnu měli zacházet s takovýmito přáními. Byli jsme velice otevření, neměli bychom říci prostě ano nebo ne, ale měli bychom navrhnout nejvhodnější dny pro takovéto setkání. Obecně takovéto dny jsou eh, dny zasedání výboru. Pokud by to v těchto dnech nebylo možné, měli bychom se pokusit eh, reagovat na to jejich přání, kvalifikovaně to zhodnotit a měl by se zúčastnit několik poslanců, tedy odpovídající počet, a nejenom jeden poslanec. Mysleli jsme, že by se mohlo účastnit tak pět poslanců. No a dále bychom postupovali tím způsobem, na kterém se dohodli koordinátoři. No a dále vám mohu sdělit, že na minulém zasedání koordinátorů jsme se zhodli na kompromisu ke zprávě DAF, tedy k novému volebnímu právu. To je jedna z nejdůležitějších, ale také z nejobtížnějších záležitostí, které nás ještě čekají. Z této dohody vzešla nebo vzejde nová zpráva kolegy DAFA. Tato zpráva je k dispozici pouze v angličtině. V angličtině vám také byla eh, poskytnuta, ale v ostatních jazykových mutacích to bohužel ještě k dispozici není. Rozprava je tady naplánována na 29. 20 a 30. listopadu. To stejné platí pro ještě jeden dokument pana DAFA. Jde o nařízení k slyšení s designovanými komisaři. Pan kolega Duff už také vypracoval text, ale mám ho k dispozici pouze v angličtině. Teprve, až budeme mít k dispozici ostatní jazykové verze, tak e, budeme o tomto dokumentu 29. až 30. hovořit. Občanská iniciativa, to nás čeká zítra. A já bych nyní rád řekl něco k článku 51 jednacího řádu. Ta otázka není vůbec tak jednoduchá, jak vypadá. Z toho důvodu dnes předkládám pracovní dokument, který jste již obdrželi. Doufám, že jste ji také přečetli. V tomto dokumentu se objevují technické otázky výkladu našeho jednacího řádu. Jde konkrétně o přizpůsobení novým požadavkům, ale článku 51 dochází k užití pouze na omezený počet případů. Jde o zhodu v prvním čtení. Takže z toho důvodu nemáme v zacházení s tímto článkem dostatečný počet zkušeností. Ale náš výbor byl konferencí předsedů vyzván k tomu, aby se k tomuto postupu vyjádřil. A pan Lejne jako předseda konference předsedů výborů zmínil potíže, které se objevovaly u určitých předsedů. Já to zkrátce zhrnu. Nejprve se tady podíváme na fakta. Jak dobře víte, tak spolupráce mezi výbory v legislativním postupu podléhá článkům 49, 50 a 51. Ve článku 49 je popsán ten normální postup. To znamená, že při slušným výborem se stává jeden výbor a ostatní výbory vypracovávají stanoviska. Role příslušného výboru je popsána v článku 49. Dále článek 50. Tam je popisován případ, ve kterém ve kterém jedna oblast spadá do kompetence nejenom jednoho, ale více výborů. A tato sdílená zodpovědnost se může vztahovat na ten jeden text a potom je samozřejmě obtížné vymezit jednotlivé kompetence. Ale ta sdílená kompetence se může vztahovat i na určité části toho textu. Pokud je to možné, tak je potřeba přiřadit co největší část textu příslušnému výboru a zbytek těm dalším spoluzodpovědným výboru. výborům. Tady se o tom se hovoří ve článku 50. A v článku také stojí, že je možné vypracovávat pozměňovací návrhy, které je možné potom předkládat. Autoři eh, stanovisek se mohou tohoto postupu také zúčastnit. No a v článku 51 se zachází ještě dále. Budu nyní část. Jestliže jsou splněny podmínky článku 49, ne, pardon, článku 51 o spolupráci více výborů. A článku 50, tam je tedy pokryt ten případ, že by jedno téma spadalo do kompetence několika výborů, anebo alespoň z části do kompetence několika výborů. Že by tedy to téma nespracovával pouze příslušný výbor. Takže pokud jsou splněny podmínky článku 49, 50 a 51, může konference předsedu, pokud je přesvědčena, že téma má veliký význam, použít postup společných zasedání výboru a společného hlasování. V tomto případě spolupracují zpravodajové a vypracují jednu jedinou zprávu. Tato zpráva je potom probírána na společných zasedáních výborů poté co se jmenuje předseda tohoto zasedání a společně také hlasují. Výbory mohou sestavit eh, pracovní skupiny, které budou přesahovat hranice výborů. Takže za podmínek, které jsou stanoveny v článku 50, a pokud je téma diskutované otázky opravdu velké, a to rozhoduje konference předsedů, potom dochází k situaci, že jeden nebo dva výbory, obvykle to bývají ty dva, se sloučí mají dvojité předsednictví, vypracují jednu zprávu. Bylo tomu tak už jednou ke stokholmskému programu, takže tuto zkušenost už máme. V tomto případě je tedy vypracována pouze jedna zpráva a na všem se pracuje společně a všech se předkládá společně. No a my jsme dostali následující otázky. Ty otázky položila konference předsedů výborů. Tak za prvé, nastane postup popsaný v článku 21 v případě řádného postupu. Pro, platí tedy pro celý legislativní postup, anebo jen pro první čtení. A druhá otázka. Jak vypadají mohou být práva související se statutem příslušného výboru, jako je právo předkládání pozměňovacích návrhů nebo návrh na zamítnutí na plenárním zasedání, využita jen dotčenými výbory, které jednají společně? A za třetí, pokud jde o prováděcí opatření, anebo o další legislativní akty, které byly přijaty podle článku 51, musí zasáhnout příslušný výbor, musí být zodpovědný. Dochází i zde k té exekutivní výkonné fázi, tedy že ty e, dočené výbory spolupracují. To jsou tedy tři otázky, které jsme dostali. Závěr. My nyní musíme rozhodnout. Naše odpověď bude ve formě nějakého interpretujícího dopisu, kde řekneme my jako výbor, to interpretujeme tak, a nebo je nutné z důvodu vyšší, větší jasnosti a i z čistě praktických důvodů změnit jednací řád a předložit příslušný návrh. Pan Lene navrhuje takový dodatek k jednacímu řádu, ale to samozřejmě by znamenalo změnu jednacího řádu. Je to tedy takto. Postup podle článku 51 platí pouze pro projednávání v prvním čtení. A pan Lene předkládá tři argumenty. Jen v článku 51 se hovoří o dvou nebo více výborech. V mnoha jiných, tedy ve všech ostatních článka, článcích se rozlišuje mezi příslušným eh, výborem a ostatními výbory. To se týká také článku 66 ve kterém se hovoří o společném postoji rady. Společný postoj rady musí být zprostředkován příslušnému výboru a tam je příslušný výbor v jednotném čísle, takže jich tam není více. Já bych ale, vás ale rád poprosil o váš názor. Podle mého názoru je to slabý argument. Článek 51 je totiž výjimečný. Hovoří se tam o zcela jiném pravidle, než je obvykle užíváno. Pokud použijeme článek 51, tak jsou oba výbory považovány za jeden jediný společný výbor. Takže máme před sebou otázku, proč tento postup nepoužít, i kdybychom hovořili o článku 51 a nebo třeba i 61. Kolega Lin dále představil další argument a sice, že článek 51 je výjimečným ustanovením a proto nepřipouští žádná, žádné další výklady. Dobře, je to výjimečné ustanovení, ale e, i výjimečné ustanovení musíme vykládat na základě jejich obsahu. To je logické. Uveďme si příklad. Pokud se dva podniky rozhodnou společně postavit dům, tak se píší smlouvu, postaví společně smlouvu. A posléze je tedy velmi těžké říci například, že společnost A postavila eh, dům od 20. patra nahoru a firma B od 20. patra dolů. Pokud tedy je nějaká problematika přiřazena dvěma výborům na jednou, tak je to výjimečné ustanovení, ale e, toto ustanovení platí pro celý legislativní proces. No a další argument je to praktické užití a potíže praktického užití. Jak tedy mohou dva výbory společně provádět určitou činnost? Hlavně pokud jde o překládání návrhů, o dodržování hůd. Tam se objevují potíže celý ten proces se stává velmi složitým. S tím dosud nemáme žádné zkušenosti protože v případech, kdy se spolupracovalo podle článku 51, se nám vždy podařilo dojít ke shodě v prvním čtení. Ve výboru FAM a LIBE dochází k postupům, které se ještě nedostaly, nebo k projednávání, která ještě nepřekročila první čtení, takže tam ještě nemáme tu praktickou zkušenost. Ale je nutné říci, že po prvním čtení je velmi těžké spolupracovat, ale tady ta změna už by se týkala změny jednacího řádu, už by to nebyla otázka výkladu co se týče toho výkladu, je situace taková. Článek 51 platí pro celý postup. To je moje hypotéza. To tedy předpokládám. Pokud dojde k praktickým potížím, k nějaké následné fázi, tak potom máme problém s jednacím řádem a ten by bylo nutné změnit. Na to otázkou jsem dlouho překládal, je to právnická otázka a z toho důvodu jsem znovu otevřel svou minulost a bavil jsem se tím. Když se podíváme na články 49, 50 a 51, je nutné říci, že parlament něco vynechal. Šlo o skupinu, kterou zorganizovala konference předsedů výborů. Záměrem bylo, aby v případě, kdy nelze od sebe odlišit kompetence výborů, a v případě, že se jedná o extrémně důležité téma, je možné oba výbory sloučit. Když o tom ale pak parlament rozhodoval, tak na tuto podmínku zapomněl. Hovořilo se pouze o významu té problematiky a už ne o těch kompetencích. Ale v případě, že platí podmínky článku 50, a to téma je extrémně důležité, může konference předsedů výborů rozhodnout, že se výbory mohou sloučit. Ale v článku 50 jsou věnovány dvě věci. Hovoří se tam i o tom, že může určitá část legislativního texta, textu spadat do kompetence jednoho výboru a jiná část do kompetence jiného výboru. No a ta druhá věc, tam byla řečena, že příslušnost určitého výboru nebo kompetence nelze od sebe oddělovat. Pracovní skupina konference předsedů výborů zdůrazňovala jako takovou podmínku pro změnu jednacího řádu, že ten výše popsaný postup musí platit pro celý text. Ale v článku 51 ta první podmínka uvedena není. Takže pokud tady bude platit článek 50 a kompetence se částečně překrývají, anebo pokud má to téma velký význam, je možné použít článek 51. Pokud bychom chtěli nějak omezit ten článek 51, tak při částečném překrývání kompetencí v článku 50 již je uvedena ta změna. Je tomu tedy tak, že není možné odlišovat, oddělovat od sebe ty kompetence. No a další věc, pokud chceme vyjasnit a zredukovat ten obsah článku 51 musíme se věnovat následujícímu. Musíme říci, že nejen pokud je to téma extrémně důležité, ale i pokud není možné oddělit od sebe kompetence více výborů. Myslím si, že užití článku 51 musíme svým způsobem, pokud je to jen možné, omezit. Podle mého názoru platí ta podmínka to extrémního významu tématu a překrývání kompetencí. A tyto podmínky můžeme snadno definovat, pokud se týče o legislativní postup, ale už je to horší uvést v praxi. při komitologii. Myslím si, že by bylo nutné změnit článek 51, ale potom by bylo nutné říci to nahlas. Potřebovali bychom potom i druhou změnu, kde by stálo, že podle článku 90 nebo 91 by konference předsedu výboru musela vybrat výbor, na který přenese kompetence ty kompetence vyplatili pro ten dohled. A samozřejmě by na tom spolupracovali ostatní výbory ve formě stanovisek. Takže to jsou ty moje úvahy, které jsem vám chtěl sdělit na začátek. Možná, že je to poněkud popletené, ale já jsem byl požádán o stanovisko, máte ten pracovní dokument před sebou a já vás nyní žádám o váš názor. Potom bych vaše názory zapracoval a vypracoval konečný dokument. Pane předsedo, my jsme velice vděční za váš výklad celého problému a za konkrétní návrhy možných řešení. Musím říci, že já sám bych spíše dal přednost tomu, abychom vůbec nepoužili pravidlo 51 eh, rozhodnutí společných výborů je činěno jaksi z oslabené pozice a zkušenosti z praxe, například v případě stokholmského programu, ukázaly, že je to velice obtížné, aby parlament jednal rozhodně a koherentně, když se postupuje takto ale mm, samozřejmě, když bychom se dohodli na tom, že by to takto zůstalo a budeme v tom pokračovat, tak bych eh, řekl, že by se to pravidlo mělo tedy uplatnit v celém legislativním procesu, že tedy pokud už si řekneme, že budeme mít společné výbory a společnou zodpovědnost, tak to musíme celé dotáhnout do konce. Musíme se cítit být vázáni dohodou mezi těmito výbory. A veškeré pozměňovací návrhy musí být předkládány společně. A pokud by se některý výbor pokusil odchýlit se od společné dohody, tak to by mělo být znemožněno. A konečně bychom v každém případě měli usilovat o to, aby předchozí rozhodnutí společného výboru i nadále bylo jaksi kvalifikované, aby doplnilo, tak říkajíc, rozhodnutí použít pravidlo 51. Toto právo bychom si měli ponechat od konference předsedů. A myslím, že to je velmi dobře načasováno. A že tady zrovna přišel můj předseda. Ale chtěl bych ušetřit konferenci předsedu od toho, aby se musela zabývat ještě větším počtem různých sporů mezi výbory, zejména, zejména po začátku určitého legislativního procesu. Já, im Interesse. Ich möchte mich erstmal zu der Frage äußern. Já jsem se chtěla vyjádřit nejprve k otázce, v jaké formě bychom vůbec měli něco měnit. Abychom zde měli právní jistotu a právní přehlednost, tak bychom měli změnit jednací řád a ne postupovat tak, abychom nějak odkázali nějakými pokyny na nějaký článek, nějaké konkrétní pravidlo a potom v konečném důsledku stejně to necháme na konferenci předsedu. Já jsem pro jednoznačná pravidla stanovená v samotném jednacím řádu, čiliž by se musel tento změnit. Teď k otázce jestli by to mělo platit pro celý legislativní proces anebo jenom pro první čtení, tak tady se připojuji k vašemu názoru, čiliž v tom smyslu, že by to mělo platit pro celý legislativní proces. Myslím, že ten váš výklad byl přesvědčující a také si myslím, že to jinak by nemělo smysl, protože legislativní proces se stává z několika čtení, nejen z prvního čtení, takže toto diferencování podle prvního čtení ostatních čtení podle mě tady vůbec není relevantní. Potom k těm dalším otázkám, druhé a třetí otázce, tak k tomu se teď nechci vyjadřovat, protože jsem se tím ještě nezabývala dostatečně. Nicméně chtěla bych opravdu apelovat na to, abychom, pokud by se změnil jednací řád, abychom to tam řekli jednoznačně a nepřenechávali příliš moc na konferenci předsedů, protože já jsem tady sice nová v parlamentu, ale můj pocit je ten, že na této konferenci se vždycky prosadí spíše ty větší a silnější výbory a myslím, že proto potom pro poslance, kteří nejsou na konferenci přítomni, je někdy těžko pochopitelné, jak se došlo k tomu, kterému výsledku. Děkuji. Vedo altri, sì, prego, Guerrero. Vidím, že se hlásí další, pan Ver. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, musím říci, že jsme se tady dozvěděli mnohé z vašeho výkladu. Musím říci, že občas jsem se v tom poněkud ztratil, ale myslím, že v podstatě se to dá zredukovat na jeden základní problém. Víme, že nejde o první čtení jako takové, jako jednu část legislativního procesu. Tam jsou zapojeny oba výbory. To je jedna věc, ale většinou se to začne komplikovat ve druhém čtení, pokud tedy nastává druhé čtení, protože to tak eh, nebylo vždy. Pan předseda sám říkal, že zatím vždycky došlo k dohodě v prvním čtení a tak dále. Ale co když právě narazíme na případ, kde bude nutné druhé čtení, tam jsou určité procedurální mm, komplikace jako různé termíny, to, že tlačí čas, je třeba se rychle dohodnout na některých věcech a tak dále a tak dále. A nehovoří se příliš o tom, jestli oba výbory by potom měly být stejným způsobem zapojeny v té závěrečné fázi legislativního procesu, v té závěrečné diskusi, protože stejně ten legislativní proces je zde pouze jeden jediný a když se přijímá konečné rozhodnutí, potom musíme mít stoprocentně hladkou spolupráci mezi oběma výbory až do úplného konce, takže myslím, že bychom možná mohli zvážit zavedení nějakého pravidla do jednacího řádu týkající se právě těchto procedurálních problémů ve druhém čtení, pokud se bude postupovat takovýmto legislativním způsobem. Takže bychom měli možná zařadit nějaký nový článek, nějaké nové pravidlo, protože potom by to nebylo všechno na konferenci předsedů, která by musela rozhodovat ad hoc, protože už by na to byl stanovený konkrétně popsaný postup protože všichni víme, jaké jsou problémy s tím, že tam by vlastně ve druhém čtení byla jiná metodologie, plus když jsou tady vlastně dva výbory, jsou zde učitel hůty a tak dále. Děkuji, protože nevidím nikoho dalšího, kdo by si chtěl vzít slovo. Já tedy zohledním vaše připomínky. Zdá se, že my jsme Píše proto, aby se změnil jednací řád. Tomu dáváme větší přednost než nějakému interpretačnímu dopisu. A současné postupy tedy podle vás by se měly uplatnit na celé, celý legislativní postup, ne na první čtení. Měli bychom dbát naopak zejména tu druhou fázi, na druhé čtení, případně třetí čtení. Čili to bychom měli všechno eh, zjednodušit vzhledem k různým hůtám, které se potom na to budou vztahovat a tak dále. Nevidím, že by se někdo nějak hlásil k tomu, že by někdo něco říkal k tomu, co jsem říkal, že kromě pravidla 51 by tady mělo být pravidlo, které by se, se týkalo toho určit, které výbory jsou kompetentní, eh, ale pokud je to někdy nemožné rozlišit tedy portfolia řádným způsobem nebo říci to jasně, tak to je právě podmínka uplatnění pravidla 51, takže tak toto napíšeme do zprávy. Bude to někdy na leden, takže prosím, pokud máte něco dalšího, zašlete mi vaše připomínky. Já si myslím, že by to nebyla příliš velká změna jednacího řádu. A teď přejdeme k poslednímu bodu na dnešní odpoledne, což je debata o závěrech poslední konané Evropské rady, respektive nebudeme se zabývat všemi závěry, o které jde panu Dafovi, jde nám o ty, odstavce, které se týkají tedy té ústavní dimenze. Je to v tom eh, textu ta část, která se týká hospodářské zprávy a řízení. Já nevím, jakým způsobem uvést tuto debatu. Myslím, že možná nejdůvěryhodnější by bylo přečíst tyto závěry. Já nevím, jestli jste četli ten text, jestli ho máte před sebou. Pokud eh, už jste obeznámeni s tím textem, tak možná se můžeme pustit rovnou do debaty a možná by mohl začít pan Dav, který eh, o tom ví nejvíce. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že jste souhlasil s tím, že tady máme mít výměnu názorů k tomuto tématu, protože je to něco, co je samozřejmě mimořádně důležité, zejména pro náš výbor, ale i pro celý Evropský parlament. Na stůl se vrátilo téma změny smlouvy, což z mého hlediska je dobře. A měli bychom velice pečlivě přemýšlet o tom, jakým způsobem zareagovat na tento závěr nebo tyto závěry Evropské rady. Dá se, že oni navrhují změnu článku 122, odstavce 2, aby se změnil význam tohoto článku, který umožňuje určitý dočasný mechanismus řešení krize a tedy rada chce, aby se z tohoto dočasného mechanismu stal mechanismus takový stálejší. A je pravda, že vzhledem k velikým strukturálním nerovnováhám v eurozóně, by něco, co, co se dá popsat jako výjimečné, nebo něco, co leží opravdu mimo kontrolu daného členského státu nebo daných členských států, aby tedy se z toho nestala chronická záležitost pro naše měny. Takže hovoříme-li o zcela zásadní změně významu tohoto článku, je třeba si nejprve položit otázku, do jaké míry to půjde dohromady se článkem 125. Kde zase je uvedeno, že něco takového není možné. To je ta známá no bailout clause. Čiliž musíme si klást otázku, jestli požadavek rady, aby tady došlo k nějakému urychlenému postupu změny smlouvy, je či není přijatelné. Mohli bychom říci, že by se převedly pravomoci tak, abychom nějak řešili problém jednoho členského státu, kdy tedy tento stát se dostane do problému se splácením svého státního dluhu. ale ta změna je tak významná, že by opravdu vyžadovala přesun kompetencí. A pokud je odpověď ano, tak by se použil článek 48.6, jednodušený postup přeskumu, ale to podle nás by nebylo přijatelné. Musíme si tedy počkat na to, co bude nakonec navrženo. Ještě než k tomu budeme moci zaujmout definitivní stanovisko. Ale také se mi zdá, že stejně, i když by se udělala tato změna, nebude to dostatečná reakce na porušování maastrichtských pravidel pro hospodářskou a měnovou unii. Důvěra mezinárodních finančních trhů a i občanů se dá obnovit pouze tehdy, pokud bychom zavedli skutečné struktury hospodářského řízení ve stylu tedy federální unie. Ovšem, tady je jasné, že to je něco, co je nemyslitelné v současné době, s tím by nikdo nesouhlasil, ale myslím, že pro nás, jako pro Evropský parlament, a také pro Evropskou komisi by bylo užitečné se zabývat i tímto, navázat to na tuto změnu smlouvy, která se jeví na první pohled jako drobná, čili bylo by dobré na to provázat nebo navázat nějaký dlouhodobější závazek, podniknout i všechny ty ostatní kvalitativní kroky, které jsou nutné z hlediska rozsahu krize. Pokud Evropské radě jde pouze o centralizaci koordinace národních hospodářských politik a nepodaří se jí zavést skutečnou společnou federální politiku, myslím si, že to bude veliká chyba. Částečně proto, že posílená koordinace sama o sobě v budoucnosti nebude stejně fungovat, protože nefungovala ani v minulosti. A kromě toho to bude vnímáno jako něco demokraticky neakceptovatelného. A ještě poslední připomínku k této věci. Myslím, že se všichni shodujeme na tom, že musíme posílit hospodářskou vládu a řízení Evropské unie, pokud toho chceme dosáhnout, Měli bychom také zajistit, aby instituce Evropské unie byly legitimizovány. A to se týká i Evropského parlamentu. A jak víte, mé vlastní návrhy volební reformy parlamentu by také zahrnovaly změnu smlouvy. A naše reakce na Evropskou radu by také měla podle mého názoru odkázat na to, že je velice žádoucí zlepšit legitimitu Evropského parlamentu. Pokud bychom na evropské daňové poplatníky uvalili takovouto posílenou formu hospodářského řízení, které by zahrnovalo také stálou finanční facilitu na řešení nesplácení státního dluhu. Takže to jsou, myslím, velice závažné otázky, které my jako výbor musíme prodiskutovat velmi dohloubky. A také bychom si měli vyslechnout komisi a předsedu Van Rompuje, co konkrétně mají na mysli. Ještě než se definitivně dohodneme na tom, co by mělo být naše doporučení na plenárku. Děkuji, pane Dafe. Dále se tady hlásí další řečníci. v debatách, které proběhly a předtím, co byla eh, tedy ústavní dohoda. Tehdy byla vytvořena pracovní skupina, která měla za úkol analyzovat eh, změny, které by bylo možné ve smlouvě provést v oblasti hospodářství a ty výsledky byly poměrně eh, nejasné. Bylo tam velmi malá velmi malý konsenzus. V podstatě jsme se shodli pouze na tom, že Evropská unie koordinuje hospodářské politiky členských států. E, vlády tehdy řekly, že již koordinují své hospodářské politiky v rámci EU. E, můj dobrý kolega Andrew Duff teď e, zahajuje Eh, novou debatu. Tehdy neexistovala politická vůle k něčemu takovému, pak tedy nastala ta hospodářská finanční krize, všechno se trošku zrychlilo. V poslední době my bychom se tedy měli podívat na eh, regulaci evropských eh, regulačních orgánů, Myslím, že zde došlo k velkému posunu k velkým změnám v Evropské unii. Ten nedostatek politické vůle v minulosti byl nahrazen jakousi potřebou. Je jasné, že maastrichtská ustanovení jaksi pro dnešní situaci nestačí. A to je celkem normální, pane předsedo. Svět se skládá, zkrátka mění. Během posledních 25 se udály obrovské změny. Podívejte se na eh, nově se rozvíjející státy, státy, jako je Čína a tak dále, které eh, mají obrovský eh, dopad na světovou ekonomiku. Před 20 lety Čína jako hráč vůbec na světovém poli nefigurovala. Hovořil jsem tedy o tom legislativním dopadu, podívejme se také na dopad na eh, smlouvy a na změny, které by bylo třeba provést. V současné chvíli mám dojem, že situace je poměrně jasná. Můj výklad závěru rady je takový, že eh, předseda rady Van Rompuy dostal mandát eh, ve věcech, které by bylo možné provést. Mělo se províst, měla se provést celková revize, ale v těch závěrech se hovoří, se uvádí jeden konkrétní odkaz, kde se říká, že je potřeba tento záchranný systém právně zakotvit. Já nepochybuji o důvodech, které vedly eh, k vyslovení tohoto závěru, pokud eh, některý ústavní soud eh, bude pintlich, mohl by mít pocit, že článek 122 není dostatečným právním základem pro vytvoření takového trvalého mechanismu. To plně chápu. Ale nemyslím si, že eh, se tím dostáváme blíže řešení této situace. Pan, eh, pan Rompuy řekl, že se nacházíme na rozbouřeném moři, musíme eh, najít nějaký záchranný člun, ale záchranný člun je pouze záchranný člun, není to ta celá loď. To byla taková velmi expresivní metafora, kterou pan, pan Rompuy eh, použil. Podívejme se tedy přesně na to, co řekl a jak to lze vykládat. Musíme se zamyslet nad eh, možností ambicioznějšího návrhu, ehm, například eh, sankce pro členské státy, které eh, nerespektují výši schodku rozpočtu mm, nebo předkládání národních rozpočtů předtím, než se schválí národními parlamenty, to znamená předání pravomocí evropským orgánům, které dohlédnou na to, zda národní parlamenty, národní rozpočty plní pravidla. Můj dojem je takový, že jediná reforma, eh, která se to navrhuje, se eh, zaměřuje pouze na jediný bod a všechno ostatní se přehlíží. A pokud by tomu tak mělo být, tak to by mi opravdu působilo velké obavy. Právní zakotvení takového záchranného mechanismu je důležité, ale řeší to pouze některé situace. Vůbec to neřeší eh, nějakou povinnost, motivaci k tomu, aby se situace změnila. Je potřeba zamyslet se nad tím, jak eh, Evropu posílit z hospodářského eh, z hlediska nevím, jestli je nutné tomu říkat ekonomické řízení a zpráva, možná se tomu říká nějak jinak, ale je potřeba podívat se na to z této jiné perspektivy. Ehm, teď proběhne pouze eh, jenom taková částečná eh, revize a je to pouze částečné řešení. Já tedy souhlasím s tím, abychom ehm, přijaly tyto závěry rady, ale aby ty se staly součástí eh, nějakého většího balíčku. Hovoří se tady například o přístupu Chorvatska v roce 2013. To budí dojem, jakože eh, máme spoustu času, ale já se domnívám, že v tomto výboru a v parlamentu musíme být velmi opatrní. Tato reforma je jistě z právního hlediska nutná a já plně chápu, že celé řadě členských států to bude působit potíže, ale domnívám se, že ta reforma nestačí. Je to, je to reforma, která nehledí dostatečně daleko, daleko do budoucnosti. Je potřeba zvolit eh, dlouhodobější návrhy, novější a mm, svou podstatou hodnější. Evropský parlament je plně připraven eh, spolupracovat s těmi, kdo jsou za toto zodpovědní. Myslím, že pokud by to měla být reforma komplexní, tak eh, bychom k tomu měli svolat konvent. Není totiž eh, jinak možné řešit taková složitá témata. víte, že já sám mám určitou legitimitu, když toto mm, pronáším. Já jsem eh, sám když řekl, že pokud jde o reformu jednotlivých bodů, není konvent potřeba, ale toto je jiná situace. Podíváte-li se na ty závěry eh, eh, rady a podíváte-li se na situaci v Evropě, uvědomíme si, že je opravdu nutná mnohem rozsáhlejší reforma. Evropská rada by tedy měla zvážit, eh, zda článek 122 eh, a jeho reforma by měla být součástí, pouhou součástí mnohem eh, širšího a komplexnějšího přístupu. A to je, myslím, role, kterou bychom zde měli sehrát. Měli bychom toto iniciovat. Náš naším cílem by mělo být vyslat jasný signál, jak si to představujeme a potom eh, sledovat další vývoj situace. Pan předseda Van Rompuy má mandát, který mu umožňuje hovořit eh, s členskými státy, ale jde tu také o další instituce, se kterými je třeba projednat obsah těchto reform. V souladu s tím, co, jsme, co zde zaznělo, pane předsedo, měli bychom také hovořit s předsedou Buskem, měli bychom seznámit s tím, jak my vnímáme současné potřeby Evropské unie. Ještě jednou eh, děkuji a gratuluji eh, za eh, projednání tohoto bodu. Děkuji, pane Mendézi, za tento příspěvek. Pan Farhofstadt. Bohužel nemáme mikrofon. qui est normalement traité dans la commission économique où euh, il va y avoir pas moins de six rapporteurs euh, du Parlement qui vont s'occuper du Já myslím, že normálně bychom potřebovali zpravodaje v parlamentu, kteří se budou zabývat touto otázkou. A první věc, kterou je třeba říci, je to, že reakce na balíček a na závěry byly vlažné. Musím říci, že já jsem zejména sledoval reakci Žana Kloda Trišeta, který přeci jen tedy je guvernérem Evropské centrální banky a který ještě v pátek v tisku, což byl týden po samitu, znovu zopakoval své obavy týkající se balíčku, který byl takto přijat. A on vlastně řekl, že to nestačí, což jde stejným směrem jako to, co říkal pan Mendes de Vigo, prostě to nezachází dostatečně daleko. Je třeba mít mnohem přesvědčivější mechanismus a strukturu a musíme se prostě aspoň pokusit zajít mnohem dále než kde jsou opatření rozhodnutá na samitu. V zásadě si myslím, že kritika nebo poznámky pana Trišeta se týkají zejména toho, že mechanismus nebo mechanismy, které se zavádějí v té preventivní fázi znamenají to, že ale ten systém se nemění, protože ty mechanismy nemohou být spuštěny jinak než radou. Byly tady jmenovány články 121 a 126 smlouvy, v obou článcích se řeší tedy koordinace hospodářské politiky a pak stability a růstu a to, že není možné mít příliš vysoké deficity, ale v obou případech přece ten postup vždycky musí spouštět rada. A v návrhu komise, se kterým přišla komise pan Rén, někdy v září také vychází z těchto článků 121 126, což je normální. To byly také závěry té finanční task force. To je normální se opírat o smlouvu, která je schválena radou. Takže se vychází z mechanismu, kde je kvalifikovanou většinou nejprve nutné konstatovat, že vůbec došlo k problému, aby se ten mechanismus spustil. Čili jinými slovy, znamená to politické rozhodnutí. Politické rozhodnutí s kvalifikovanou většinou, což znamená, že pokud je to země, která kolem sebe zhromáždí určité další podporovatele a potom se to zablokuje a žádný mechanismus se nebude spouštět. My to známe z minulosti, kdy v Německu a Francie v jednom okamžiku prostě nechtěli, aby se uplatnila pravidla paktu stability růstu a ta se potom neuplatnila jednoduše. To, byl, to byly události z roku 2005. Takže já myslím, že ten balíček, jasně je to pokrok, došlo tam k určitým zlepšením. ze strany Evropské rady, nicméně ten základní problém tady zůstává i nadále, což je, že to není mechanismus, řekněme, poloautomatický, ale ono to vlastně není ani poloautomatické, protože stejně potřebujete rozhodnutí rady v prvé řadě. Takže to ani vlastně jinak nejde, protože se vychází, jak už jsem říkal, ze článku 121 126 smlouvy. A to se navázalo na ještě další problém, což byl problém změny smlouvy a článku 122, aby tady byl stálejší a permanentnější základ pro systém intervence, což je tedy ta známá finanční facilita pro uh, hospodářskou stabilitu. Také je možné říci, že teď ještě zase došlo k dalším změnám od minulého týdne změnu asi o, myslím, 900 těch bazických bodů pro řecké obligace, potom ještě portugalské obligace klesly. Teď se to zase změnilo v Řecku, protože tam došlo e, k určitým změnám. Portugalsko a Irsko zase šlo o něco nahoru. Proč to říkám? Celá tato diskuse samozřejmě velice zajímá finanční trhy, které na ní reagují. Jaká by měla být naše pozice jako pozice Evropského parlamentu? Myslím, a to je jádro problému, budeme potřebovat v nějakém vhodném okamžiku, nevím kdy, třeba v prosinci nebo i později, to, že bychom prostě řekli radě, že je třeba uplatnit článek 48 odstavec 6 smlouvy. A bude nám nabídnuta prostá revize smlouvy. A co my s tím? My můžeme se k tomu vyjádřit, můžeme jaksi dát radu, eh, ale nic jiného nemůžeme udělat. Je to určitá úloha, kterou hrajeme, i když samozřejmě ta úloha není úplně stejná jako u jiných typů změny smlouvy, ale hrajeme určitou úlohu. Takže je třeba si klást otázku, Mm, o co se opřít při našem přístupu. Za prvé je třeba počkat na tu konkrétní změnu, tak jak je navržena. Když nebudeme mít konkrétní text v ruce toho, jak přesně chtějí změnit článek 122, tak nemůžeme eh, vyhodnotit intenzitu té změny, jestli to bude něco opravdu hlubokého, jaký bude dosah a tak dále. A za druhé, musíme si počkat také na reakci našeho hospodářského výboru, protože je možné, že oni nám třeba navrhnou něco úplně jiného, jinou změnu smlouvu. Třeba když jsem mluvil o tom mechanismu, který má být teď eh, spuštěný, tak tam vlastně bychom mohli jak si celou tu věc odbrzdit změnou článku 121, 126 eh, nebo také článku 131 a dalších abychom jaksi komunitarizovali ten problém, protože, jak jsem říkal, problém je, že je třeba rozhodnutí rady, aby se spustil mechanismus. Ale trhy chtějí něco jiného, trhy chtějí automatismus. Automaticky spouštěný mechanismus sankcí. Takže si myslím, že bychom měli komunitarizovat celý tento mechanismus. Ale pokud toto chceme, tak je třeba ale tu smlouvu změnit více. možná tedy 121, 126, případně nějaké články, které se budou týkat pouze měnové politiky, čili pouze eurozóny. A tady si musíme počkat na to, co nám řeknou naši specialisté v parlamentu, což jsou tedy naši zástupci v ekonu, v hospodářském výboru. Pokud oni dojdou k závěru, že třeba zajít ještě dále, než to, co dal na, dala na stůl rada, tak eh, samozřejmě to bude jedna věc. A nebo můžou říci, že můžeme pokračovat na té současné bázi. A samozřejmě v neposlední řadě bychom si měli počkat na samotný návrh rady, konkrétní návrh, jakou změnu si představují, jaký bude mít dosah u toho článku 122, který chtějí měnit. A závěrem, pane předsedo, z mé strany je evidentní, že samozřejmě to nemůžeme brát tak, že bychom měli křičet, no můžeme maximálně změnit jeden článek, ale ne jiné články. A to nemůžeme na radě použít jako argument. Oni chtějí změnit jeden článek, aby umožnili mechanismus, na kterém se dohodli. A jsou tady požadavky zejména z německé strany, aby to byl právě ten článek 122. My můžeme použít stejnou argumentaci, ale i pro úplně jiný článek a řekneme to úplně stejně, aby tento mechanismus, který vy jste tady navrhli, opravdu fungoval. My si myslíme, že je třeba změnit článek X. Čiliž my proti ním vlastně můžeme použít úplně stejnou zbraň, můžeme použít stejný argument a říci, že my chceme také, aby ten mechanismus lépe fungoval, ale myslíme si, že je třeba změnit jiný článek. Ale jak říkám, než se budeme moci vyjádřit konkrétněji, musíme vidět, co přesně chce rada změnit na článku 122 a za druhé si musíme počkat na odborné stanovisko výboru Ekon a to, jestli ti naši kolegové v Ekonu si budou myslet, že je opravdu třeba zajít dále, než co navrhuje summit. Děkuji. Eh, děkuji, pane Verhofstadte. Pan Gutierrez se žádá o slovo. Děkuji. Eh, já se domnívám, že se nacházíme na velmi důležité křižovatce v důležitém eh, stavu projednávání, kde parlament může sehrát velmi aktivní roli a pomoci stanovit jasný cíl a jasnou strategii. Samozřejmě pokud jde o detaily, tam mm, můžeme hovořit eh, pouze o tom návrhu teprve, až ho obdržíme, ale jak eh, řekl náš kolega pan Verhofstadt, eh, pokud se hovoří o článku 122, tam již máme jakýsi intu, jakousi intuici. Jedná se o vytvoření trvalého mechanismu pro řešení krizí. A jde tedy o to, abychom se vyhnuli konfliktům s ústavními soudy a s problémy, které by eh, vedly k odstoupení od eh, uplatňování článku 122.2. Myslím, že někteří kolegové jste již zmínili, že toto není správné řešení, jsou to otázky, o kterých jsme již hovořili mnohokrát. Řada kolegů se domnívá, že je potřeba vytvořit mechanismus, který eh, se jak se obejde bez mm, společenství, aby byl vytvořen jakýsi eh, nezávislý mechanismus a to se nám příliš nelíbí. Myslím, že bychom měli zahájit společnou diskuzi s našimi kolegy z výboru Ekon, abychom se společně zamysleli nad přesnými dopady eh, článku 121, 122 a 126. Co můžeme realisticky očekávat? tak abychom mohli zvolit ambiciozní, ale realistický plán, pokud bychom se tedy vydali touto cestou. Je potřeba, abychom eh, identifikovali něco, co z toho vyplyne také pro nás. nechceme zde jen tak vykřikovat, chceme být realističtí. Je proto třeba se zaměřit na například některé body, které zde již zazněly. Vrátíme se k tomu, co řekl Andrew Duff, co já plně chápu, jak důležitá je demokratická legitimita ale možná bych se spíše zaměřil pouze na tu oblast hospodářské správy a řízení. I tady je několik velmi důležitých bodů. Jedním z nich je, jakou roli hraje parlament při aktivaci eh, mechanismů pro eh, řešení krizí. Lze samozřejmě změnit i další články, ale lze také zvolit různé přístupy ke změnám článku 122. Pan Verhofstadt také zmínil jiné body, které by naznačovaly ambicioznější řešení. V tom případě by konvent byl nejlepším řešením. V radě probíhá trialog, kde parlament zastává pozici, že rozpočet na rok 2011 by měl eh, strukturovaný podle příjmů. Měli bychom eh, tedy zapojit do této debaty ty výbor Ekon a také politické skupiny, protože se jedná o důležité téma a měli bychom se připravit na jednání, která povedeme v budoucnu a která by měla vést k tomu, aby eh, došlo k nějaké návratnosti těchto vyjednávání. Paní Tajn, prosím. Děkuji. Myslím si, že rada zde došla k velmi pragmatickému řešení. Uh, Eh, jak kolegové dosud říkali, může eh, být situace taková, že potřebujeme daleko sáhlejší řešení, ale v tom potřebujeme v mnoha zemích eh, referendum. Podle dosavadních zkušeností se změnou smlouv to do roku 2013 není možné realizovat, až tedy doběhne ta ta, doběhnou ta ochranná opatření. Otázkou je, chceme žádný, žádný štít a nebo chceme alespoň nějaké malé řešení eh, s malou změnou ústav. Eh, ta záchrana byla vlastně upletena z peněz německých daňových poplatníků. A já si myslím, že současné řešení eh, alespoň trvalé není podle ústavy a německý ústavní dvůr nemůže toto řešení dlouhodobě schválit. To je jasné. Myslím si, že na to člověk nemusí být žádným odborníkem na ústavní právo. V zásadě jde v podstatě o to, jestli chceme mít eh, vrabce v hrsti nebo holuba na střeše. Myslím, že do konce roku 2013 s tím, co navrhuje Rada, a to samozřejmě musíme prověřit, eh, žádné jiné řešení možné nebude. Budeme se s tím muset naučit žít. A to je z toho důvodu, že to takzvané velké řešení, na tom se shodnout nemůžeme. O tom již bylo eh, zde hovořeno. To řešení jsme neměli předtím, před krizí, ale ani nyní po krizi. To znamená, že do nás žádné jiné řešení nenalezneme. Honorable Bronz. Slovo má pan Bronz. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Je těžké připravovat se na jednání, když eh, tu došlo k takové pozdní změně v programu. Nicméně pokud jde o změnu článku 122, ten se týká pouze změn eh, pouze členských států v eurozóně. Já bych se chtěl zeptat ostatních členů tohoto výboru, zda se zamýšlet nad tím, zda se vůbec toto hospodářské řízení bude rozšiřovat i na členské státy, které nejsou v eurozóně za předpokladu tedy, že do ní hodlají vstoupit. Pokud by k tomu mělo dojít, to znamená, že by toto mělo platit i pro nečlenské státy v eurozóně, pardon, v státy, které nejsou v eurozóně, eh, tak by to eh, vedlo k tomu, že ve Spojeném království by se musela na toto téma zahájit rozsálejší debata. Pan Moreira, prosím. <clears throat> Obrigado, senhor eh, Creio que devemos distinguir duas coisas. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě věci. Je potřeba tady rozlišit mezi dvěma věcmi. Za prvé, jaké opatření chce eh, společenství přijmout eh, k eh, řešení těch dluhů a za druhé, jaké ústavní změny jsou nutné pro to, aby bylo možné řešit překážky, které stojí v cestě této politické reformě. Druhá otázka, eh, pouze, to je tedy pouze ta, která spadá do naší kompetence. My se domníváme, že je potřeba člen, změnit článek 122 smlouvy. To tvrdí eh, tedy rada, že je nutné k tomu, aby bylo možné vytvořit eh, trvalý mechanismus pro řešení krizí to je specifický mm, téma, specifická obava Německa vzhledem k tomu, že eh, německý ústavní soud by mohl takový mechanismus eh, napadnout. To je tedy obava Německa. Já se domnívám, že Evropská unie a tento parlament eh, by měli bojovat proti této německé obavě. Měli bychom otevřít možnost změny smlouvy, tak eh, abychom eh, se tolik nebáli této německé obsese. Eh, přijmeme-li jakousi federální vizi Evropy, tak musíme přijmout také, že taková změna smlouvy je velmi málo ambiciozní, protože nijak neumožní další postup rozšiřování eh, této komunitární metody a pravomocí komise na další témata. Nicméně je zde, je zde třeba zamyslet se nad tím, jaká je ta ideální situace a tím, co je v reálu možné. Já osobně se dělám obavy, že zaprvé je potřeba vytvořit podmínky, vytvořit politické klima, které by umožnilo projednat takové politické změny. Po eh, Lisabonu je to jakás, jakási ústavní únava, která eh, vede k tomu, že jakási Evropská republika eh, není v tuto chvíli možná. Kromě toho se domnívám, že by také bylo pragmatické, aby skupina ZEI na prvním místě Spojené království prostudovali možnost eh, vypracování smlouvy, které by umožnily předat eh, transfer pravomocí na Evropskou unii. Domnívám se, že celé řady, celá řada států k tomu připravená není a Spojené, stát, eh, Spojené království je první mezi těmito státy. V takovém případě je zcela kontraproduktivní, abychom přistupovali k ambiciózní či ambicioznější ehm, reformě, než je změna smlouvy, protože existují pouze minimální šance na to, že by taková reforma proběhla. Vy dobře znáte mé osobní názory. Já si přeji federální Evropu, ale to mi nevadí k tomu, nějak nebrání v tom, abych byl pragmatický a praktický. Pokud tady nebude možné eh, změnit smlouvu, která bude vyžadovat koncestu, konsensus členských států a bez toho si nemůžeme dělat iluze, že bude možné v krátkém termínu provést nějakou významnější reformu. Děkujeme a Slovo má další řečník. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně, protože teď se nám prodlužuje seznam řečníků. Jenom tady ve stručnosti. Já jsem se chtěla vrátit k tomu, že rozhodnutí, které bylo přijato radou, bylo určitě velmi pragmatické. Rada se snažila řešit velice konkrétní věc a také vzhledem ke konkrétnímu datu, což je rok 2013 a konec toho provizorního mechanismu řešení krize v roce 2013. Čiliž rada vlastně reagovala na tuto věc, tedy na ten rok 2013 a také na to, co rozhodl soud v Karlsruhe a tedy došla k rozhodnutí, které je, řekla bych, velmi reaktivní, velmi pragmatické. Abych navázala na to, co říkali kolegové, myslím, že by asi nebylo realistické požadovat hlubší změny smlouvy. Zároveň s tím, že by se tady stihlo to datum, ten rok 2013, to asi není příliš reálné. Takže spíše bychom měli požadovat takovou změnu smlouvy, která by se um, omezovala na několik málo věcí a byla by tedy časově proveditelná. Podle mě nejdůležitější otázka v této fázi je ta, jakou úlohu by měl hrát náš parlament. Poněvadž samozřejmě by to byla úplně první revize Lisabonské smlouvy, čiliž nemáme žádný precedent, ani formální, ani žádnou jinou analogii s nějakými dalšími postupy revize smlouvy a nevíme, jakou úlohu by tedy měl hrát Evropský parlament, protože proto neexistuje precedent. Máme samozřejmě posílené pravomoci podle Lisabonské smlouvy a podle toho si myslím, že bychom v procesu přeskumu smlouvy, který se asi velice brzy otevře, a ať už bude mít tedy jakýkoliv cíl, možná se neomezí pouze na jedno téma. V každém případě v tomto procesu bychom se měli snažit prosadit plnohodnotnou úlohu našeho parlamentu, který musí být tedy jedním z hlavních protagonistů této revize. Non altri interventi e constato un po' la difficoltà di concludere questo dibattito che... Tak po těchto všech příspěvcích si myslím, že je poněkud obtížné celou tu rozpravu shrnout, protože se zde objevila závažná témata. Rozprava byla ale velmi krátká a všechna témata zkrátka nemůžeme nějak zahrnout do toho zhrnutí. Dobře, čeká nás další zasedání rady, jehož se zúčastní pan předseda Buzek. Možná, že bychom měli poprosit předsedu Buzka o setkání s ním, my jako koordinátoři, a to ještě před eh, prosincovým zasedáním rady. Tam budeme moci jasně vyložit, jaké návrhy máme. Jinak z toho bude jeden velký myšmaš. Tato rozprava, tato diskuze nebyla připravena, takže za to se omlouvám, ale na přání kolega Dafaj jsem jej zařadil na pořád jednání. No dobře, tím vám děkuji. Předpokládám, že souhlasíte s postupem, který jsem navrhl. Tím končím dnesní, dnešní zasedání. Na závěr chci říct ještě jednu věc. Na začátku jsem vám zapomněl připomenout, že náš sekretariát má nové oznámení, pardon, nového spolupracovníka, pana Memexe. Pane Memexi, vítám vás jménem celého výboru. Výbor vás zná a vy znáte výbor, už jste s námi spolupracoval v minulosti. Přeji vám, aby se vám s námi dobře spolupracovalo, stejně jako v minulosti. Děkuji a nashledanou.